a my jsme rádi, že jste tady u nás. Jinak eh, pokračujeme. Počítáme nyní s prohlášením eh, komise z hlediska priorit Evropského parlamentu s ohledem na zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě 1. až 26. březen, takže nejdříve za radu Tady ještě dáme minutku radě, aby si mohla vyměnit místa. Δύο λεπτά. Sorry, Omlouvám se, paní Beňová, žádáte o slovo, ne? Tedy na pořadu dne máme nyní prohlášení Rady a komise parlamentu s ohledem na zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě. To je 1. až 26. březen 2000. Ten pan López Garrido za radu. Máte slovo. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie se nyní připravuje na zasedání v Ženevě. Chceme se zúčastnit zasedání Rady OSN pro lidská práva. To je fórum, kde se bude debatovat zejména tedy o lidských právech po celém světě. A chceme také zvýšit úsilí mezinárodního společenství, které se soustředí na zlepšení situace ochrany lidských práv po světě. Jaké, jak lze charakterizovat tuto debatu, která se připravuje? Tato debata Eh, je také pro nás důležitá, protože je nutné, abychom se zamysleli nad naší úlohou, nad, nad úrovní, nad, na úlohou EU v této radě. Myslím, že současné, současná rada bere velice vážně v úvahu naší úlohu a také se velice vážně věnujeme otázkám ochrany lidských práv. V tomto duchu se připravujeme na zasedání Rady OSN pro lidská práva. Zapojili jsme se do toho v čele tedy s španělským předsednictvím a také se stálým předsedou Evropské rady. Všichni velice usilovně se připravujeme. Bude to tedy 13. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Evropská, eh, předsednictví Evropské unie se bude tomuto aktivně věnovat budeme zastávat, budeme hájit stanovisko Evropské unie v některých konkrétních tématech, která jsou pro nás velice důležitá, která jsou důležitá pro mnoho našich členských států. A e, Evropská unie také předloží několik rezolucí. Domníváme se, že Rada OSN musí mít dostatečné nástroje k tomu, aby dokázala bránit lidská práva, aby dokázala reagovat na vážné pošlapávání lidských práv a na to potřebujeme také zvláštní mandát, jako je třeba mandát pro Barmu, pro Severní Koreu a potřebujeme také rezoluce ke konkrétním tématům. Potřebujeme mandát k tomu, aby Rada OSN se mohla věnovat k některým konkrétním zemím, jako je třeba demokratická Konžská demokratická republika. Rada OSN pro lidská práva se bude věnovat eh, mimo jiné těmto tématům a je také důležité, aby byla posílena její důvěryhodnost. Co se ještě bude projednávat na tomto zasedání, které již velice brzy začne? Bude se eh, také hovořit o některých bodech, které, o kterých budeme hovořit ještě té později v rozpravě. Budeme hovořit také o pásmu Gaza a o Goldstoneově zprávě. Evropská, zde dnes budeme hovořit eh, o této zprávě eh, později. Myslíme si, že tato zpráva je dobrou základnou pro další práci, pro další akce. Věříme, že je nutné provést dobrá a řádná vyšetřování, která se týkají porušování lidských práv a zejména mezinárodního, eh, mezinárodních práv a také mezinárodního humanitárního práva. Nakonec chci ještě upozornit na způsob, jakým bude Rada reformována, respektive jak bude reformována práce této rady. Hmm. Bude to zejména záležitosti roku 2011. My chceme zejména umožnit to, aby Evropská unie také se podílela na jasné strategii. Chceme, abychom se vždy, dos, eh, abychom se vždy do, mm, dohodli na konkrétní pozici, která nám umožní být aktivním hráčem na poli ochrany lidských práv. Také je zřejmé, že Evropská unie bude chránit i nezávislost úřadu vysokého představitele OSN pro uprchlíky. Budeme také hájit to, aby v této Radě OSN pro lidská práva byla i nadále zastoupeny různé nevládní organizace a je také důležité, aby Rada OSN se velice ostře vymezila proti eh, omezování a porušování lidských práv. Rada OSN musí mít mandát k tomu, aby zasáhla ve všech zemích, kde dochází k porušování lidských práv. Evropská unie má jasnou politiku v tom, že chce, chce podporovat Radu OSN v tomto boji ve všech zemích světa. Také, co se týče, toto je také součástí e, vnější politiky Evropské unie. Doufáme, že společně pod vedením naší vysoké představitelky se semkneme a že naše zastoupení, zastoupení Evropské unie bude viditelnější a že tedy budeme také e, aktivnější v této Radě OSN pro lidská práva. A doufáme, že Rada OSN bude v budoucnosti transparentnější a viditelnější, zejména po určitém přechodném období. Evropská unie pod vedením současného předsednictví, které zde zastupuji, se bude snažit co nejlépe přispět k reformě Rady OSN, aby mohla co nejlépe chránit lidská práva po celém světě. Děkuji za slovo. Rovněž bych vás chtěl srdečně pozdravit na vašem prvním vystoupení v plénu, paní Georgieva. Vítejte mezi námi. Přeji vám mnoho štěstí ve vašem služebním období, tedy jménem komise paní Georgieva. Thank you very much for this. Děkuji za tato eh, přátelská slova. Myslím si, že je velice vhodné, že jsem tady zrovna dnes poprvé k otázce lidských práv, jež tak výborně zapadají do mého portfolia. Pane předsedo, vážení parlamentáři, komise se rozhodně hlásí ke slovům a ke koncepci španělského předsednictví. Já bych k tomu pouze ráda ještě dvě poznámky jakoby připojila. Právě z hlediska priorit toho nadcházejícího zasedání a jak se k ním staví Evropská unie. Za prvé, to jsou eh, otázky hm, společného usnesení věnovanému eh, právům dítětem a chceme se soustředit na boj eh, proti sexuálnímu násilí vůči dětem. Komisi znepokojuje zvyšování násilí na dětech, zejména v konfliktních zónách hm, a zejména to, že pak trpí ti nejzranitelnější, totiž děti. Tedy humanitární pomoc by měla být poskytována a ta rezoluce to musí správně eh, postihnout. Rovněž budeme se účastnit v panelu ehm, jež se týká osob s postižením, tam zcela jasně už máme vnitrokomunitární politiku a brzy přistoupíme k úmluvě o lidech s postižením. Další téma, již nás zejména zajímá, to je právo na potravin, což je v souladu s eh, eh, eh, cíly tisíciletí a rovněž osoby, jež jsou ehm, vnitřně vysídlené a které ještě musí být zejména chráněny. A moje druhá připomínka, ta se týká podpory ze strany Evropské unie přijetí na plenárním zasedání eh, těch univerzálních periodických eh, přeskumů, jež eh, byla přijata v prosinci. To je velice důležitý moment, kde státy mohou zveřejnit své závazky, jež sami učinili pro zlepšení situace v oblasti lidských právech a zároveň mohou státy se rozhodnout, že se, si požádají o mezinárodní pomoc při implementaci. Komise je zde velice otevřená vůči diskusím s partnery. Myslíme si, že musíme podpořit implementaci těchto doporučení a těchto přeskumů. Velice kriticky se stavíme k tomu, jak ten proces eh, bude mít, eh, jaký bude mít dopad. To vše závisí na transparentnosti v jednotlivých unijních členských státech, protože my sami musíme vést svým příkladem. Děkuji. Mnohokrát děkujeme. Nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Nejdříve paní Andreky Jene, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, pane úřadující předsedo rady. Já jsem velice ráda, že Evropský parlament přijme usnesení týkající se nového zasedání Rady OSN pro lidská práva. Já jsem také ráda, že Evropský parlament vyšle delegaci do Rady pro lidská práva. Naše doporučení Evropské radě a většinou se soustředí na to, jak zlepšit práci Rady pro lidská práva a jak posílit roli Evropské unie v této radě. A tato schůze bude nejdůležitější v celém roce 2010. Bude zahrnovat setkání na vysoké úrovni s ministry vlád. Bude se diskutovat o mnoha tématech, a které zmínil ministr i komisař. Bude se hovořit například o lidských právech v různých zemích světa. Jsme velice rádi, že USA se rozhodly zapojit se do práce eh, Rady pro lidská práva. Na druhou stranu se musíme eh, mít na pozoru před tím, že některé země se snaží podkopat důvěryhodnost této rady. Irán poukázal na to, že eh, se může ucházet o místo v této radě. Bylo by ale smutné, pokud by Irán byl zvolen, protože tím by se zvýšil počet zemí, které mají problémy s lidskými právy a přesto zasedají v této Radě pro lidská práva. A Rada pro lidská práva by tak mohla přestat fungovat a mohla by přestat být efektivní, tak jak tomu bylo v případě předchůdce Komise pro lidská práva. Je třeba udržet důvěryhodnost Rady pro lidská práva a musíme udělat všechno proto, abychom udrželi funkčnost této rady. Děkuji. Mnohokrát děkujeme. Pan Hurit, dvě minuty. Velice děkuji. Nejprve chci uh, velice přivítat to, že se parlament zajímá o tuto otázku. A také jste se účastnili v New Yorku o uh, eh, přejmenování náměstka generální jeho tajemníka. Také je dobré, že chcete spolupracovat i se třetími zeměmi, abyste společně prosazovali lidská práva v ostatních zemích světa. V Ženevě budeme hovořit o tom, že Evropská unie chce být průkopníkem v oblasti lidských práv a dnešní eh, resoluce hovoří o tom, že bychom také měli eh, být v čele reformy celé této rady. Zatím je zde mnoho kritiky, je zde mnoho kandidátů, kteří se e, snaží, aby se e, dostali k řečnickému pultu, aby hovořili o situaci ve Sri Lance a aby mm, zlepšili situaci. Je nutné, aby e, celá Evropská unie se, se snažila řešit všechny problémy pošlapávání lidských práv po celém světě. Eh, zde bylo hovořeno o mnoho priorit švédského, eh, španělského předsednictví a také se chci připojit k paní eh, Kristalíně Georgiové s tím, že tedy, co se týče Iránu, tak by to bylo dost smutné, aby se stal dalším členem. Pane předsedo, nejhorší nebo největším testem pro země je to, když oni sami čelí nařčení z porušování lidských práv. A jsem velice rád, že 18. února eh, eh, se na schůzce hovořilo také o eh, tajném zatýkání nebo o neoficiálním zatýkání. Vím, že tyto otázky jsou dost problematické a kontroverzní, ale je důležité, aby se o těchto otázkách hovořilo otevřeně. Mnohokrát děkujeme panu Hovitovi a paní Očulant 1,5 minuty. Ja ja eesistujariigi esindajad me soovime eh, vážený, pane předsedo vážený pane komisáři vážená paní komisařko liberálové chtějí aby evropská unie byla viditelná během 13. zasedání rady. Já jsem také jedním ze spoluautorů této rezoluce a chtěla bych, chtěl bych upozornit na články, které se týkají Iránu. Článek 9 a 10. Pro nás je nepřijatelné, aby Rada nereagovala s dostatečnou rychlostí na krizi, která se týkají eh, Afganistánu, eh, Gvineji, Iráku a Jemenu. Rada pro lidská práva je organizace, která zastupuje všechny eh, nebo mm, mnohé země světa a musí sledovat situaci lidských práv ve všech zemích, které jsou členy této rady. E, pomalost rady je také důvodem, proč celkově ta rada je příliš slabá. A uvedu příklad. Je to například příklad kandidatury Iránu, která, má e, přijít na, která se má konat při květnových volbách. Když vezmeme v úvahu režim, který panuje v této zemi a mnoho demonstrací proti tomuto režimu, tak vidíme, že celý eh, tento systém je, eh, diskredituje celou, celé mezinárodní společenství. Chtěl bych tedy apelovat na vysokou představitelku, aby jste byla proaktivní a aby vyvinula tlak na OSN. Děkuji. Děkuji, paní Hautele. No, 1,5 minuty. Vážený pane předsedo, Evropská unie nyní má obrovskou příležitost, totiž zlepšit, upevnit právní situaci v nadcházejícím zasedání. Už jsme slyšeli dlouhé seznamy, co by mělo být ze strany komise, ze strany rady, ale kde máme zároku, že, zároku, že to se opravdu na zasedání komise pak objeví, že se to prosadí. Například Goldstoneova zpráva eh, k válce v Gaze, z hlediska lidských práv je samozřejmě kontroverzní, nemůžeme se vyhnout diskusi a zároveň máme i právo dostat informace ze strany rady o tom, jak se k tomu budou členské státy vyjadřovat. Tady je velice významná skutečnost, zejména pokud se nechceme dostat do dvojsmyslné situace. Přejeme si rovněž, aby všichni zodpovědní byli postaveni před soudem. Nová zpráva pana Howita týkající se těch tajných eh, vězení a zadržovacích center, tu nesmíme ignorovat a veškeré nehumánní způsoby jednání ve světě musíme potírat. Víme, že některá z těchto vězení se nám snažili jejich provozovatele utajit a i členské státy bohužel přispějí k tím svým dílem té situaci tak, jak je, tedy musíme si zamést i před vlastním Prahem. Ještě jedna věc. Mezinárodní soudní tribunál musí zcela jasně zaujmout stanovisko vůči k tomu, jak bude se to mít měnit Tady samozřejmě ta rada má chválihodné cíle, ale někteří její členové ji znemožňují, mnoho z nich u sebe nerespektuje. Kuba, Čína, Nicaragua, um, Irán dokonce jako potenciální kandidát, a to jsem vyjmenoval pouze několik. Tento orgán má menzivou morální autoritu a snaží se prosazovat jako orgán OSN. Samozřejmě se snaží působit v oblasti práv dítěte, práv na potravinu, ale tady je obsezivní vůči Izraelu, ale zároveň se snaží vyhnout odpovědnosti sám. Usnesení tohoto parlamentu správně zdůrazňuje, že ta 13. zasedání se snaží ignorovat Eh, otázku v Afghánistánu, Iránu a Jemenu a za druhé se to usnesení eh, zmiňuje o eh, CIA a těm výjimečným předáváním vězňů. Tady bychom si měli dát pozor, než zaútočíme na CIA, který je spojencem naší bezpečnosti zde v Evropě. Nein. Děkuji nám. Velice jde o lidská práva. My, eh, Britové, chráníme od 13. století britská práva a obávám se, že Lisabonská smlouva nám zastínuje naši velkou chartu svobod. V oblasti lidských práv se zdá, že velice rádi obvinujeme druhé. Nicméně měli bychom se kriticky podívat sami na sebe. Pro mě je velice ironické, že zatímco Evropská unie se zabývá kašmířany, kteří mají mít možnost eh, konečně se vyslovit o své nezávislosti. Na druhé straně Evropská komise se snaží převzít kompetence od našich členských států, a to prostřednictvím Lisabonské smlouvy. To mě vede k tématu referenda které bylo přislíbeno britským voličům, ale nikdy k němu nedošlo. A proto, pane předsedající, musím říct, že naši voliči očekávají sebeurčení podobně jako kašmířané. Děkuji. Pan Salafranka. Děkuji. Toto je vynikající příležitost k tomu, abychom potvrdili všeobecnost a vzájemnou provázanost lidských práv v tomto eh, společném usnesení, které navrhneme zítra. Zabýváme se každoročně situací lidských práv a prostřednictvím těchto usnesení eh, chceme ukázat to, co se nám podařilo dokázat, nebo co, co se stalo ve světě, například v Iránu. Někteří kolegové hovoří o paradoxu některých států, které mají velice špatné vlastní zkušenosti s lidskými právy a přitom mají eh, kompetence v monitorování eh, lidských eh, práv. Hovoří se o Iránu ale je třeba, abychom dostatečným způsobem konali. Měli bychom věnovat pozornost takovýmto zemím, protože OSN nebude mít ani dostatečnou kompetenci morální, aby eh, něco prosazovala. V tomto týdnu jsme v parlamentu diskutovali o vyloučení jednoho poslance, jeho mm, eh, vyloučení z Kuby. Dnes na Kubě zemřel Zapata, což byl mladý eh, zedník, politický vězeň, který zemřel v kubánském vězení na následky hladovky a krutého zacházení ve vězení. Lisardo Sanchez, osoba, která je velice blízká sociální demokracii, prohlásil, že toto úmrtí eh, se nemuselo udát a že považuje tuto smrt za vraždu. Já se vás eh, tážu, paní komisařko, zda se domníváte, že z etického a demokratického pohledu když vidíme takto smutné události, jako je smrt pana Zapaty, se komise domnívá, že je třeba vztahy mezi EU a Kubou povýšit na vyšší úroveň a věnovat jim více pozornosti. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já bych zde chtěl přivítat pana arcibiskupa a další té portugalské biskupské konference. Jsou zde, srdečně vás tady vítám. Důstojnosti. Chtěl bych vás přivítat zde v tomto zasedacím sále. A chtěl bych vyjádřit naši solidaritu a naši kondolenci vám, kvůli situaci v Madejře, víme, k čemu došlo.